velice, mm, velice nemilá skutečnost, velice mě to znepokojuje, když mě takto bylo neporozuměno, když jsem hovořil svým jazykem. Eh, děkuji, pane Lokrgarte, my si to zaznamenáme i vaši stížnost a budou podniknuta příslušná opatření, ale každopádně vy už jste to vysvětlil a tudíž takovýmto způsobem to bude v zápise. Hlasování ke zprávě Balcány Nade se bude konat dnes v poledne a o zprávě pana BG budeme hlasovat na eh, příštím dětším zasedání v listopadu, čímž se dostáváme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. Je to zpráva paní Gressla a pana Rivelíny. Je to návrh finančních pravidel pro roční rozpočet Evropské unie. Paní Gressle má nyní eh, slovo na čtyři minuty pane předsedo rady, vážení kolegové. Zjednodušení se může stát velice komplikovanou věcí. My jako zpravodajové eh, jsme získali mnoho pozměňujících návrhů, tak abychom eh, vyřešili pokud možno stejným způsobem otázky určování například eh, nákladů na zaměstnance. Jako zpravodajové jsme se snažili poučit z dosavadních chyb. Chtěli bychom vytvořit jednotná pravidla aby ty rozpory konečně eh, skončily. Chceme větší transparentnost v rozpočtu než doposud. To je tedy velký krok eh, k blízkosti vůči občanům a k sjednocení. Chtěla bych poděkovat všem, kteří na tom pracovali, stínovému zpravodaji, kolegům, asistentům a mnoha angažovaným zaměstnancům eh, parlamentu, kteří nám pomáhali. Také Kristiánu Zíchrovi, který je mým dlouholetým asistentem a který se stal rodičem, takže blahopřeji. A také děkuji všem kolegům, kteří spolupracovali i v různém stupni nadšení. Myslím si, že by se podařilo udělat velký krok dopředu, kdyby komise dokázala pro, prosadit pravidla uh, která by byla jednotná na své vlastní úrovni. Dnes budeme hlasovat pouze o poznávacích eh, návrzích, ne o usnesení. My jsme zahájili přátelská jednání s komisí a chtěli bychom i nadále pokračovat. Dnes tedy eh, zde máme eh, prostředky ohledně nástrojů, které zatím eh, nedostaly jednotný eh, přístup ze strany rody, rady. Eh, vycházíme z definicí komise, které jsme akceptovali. Chtěla bych vás požádat, aby u finančních nástrojů, pro které nejdříve předkládáme nástroje, tak zde jsme vypracovali definice a chtěla bych vás požádat, abyste tyto pozměňovací návrhy akceptovali. Jde nám o přístupy zacházení s finančními nástroji na základě specifických právních základů. Budeme ještě také hovořit o využívání těchto finančních nástrojů, kde bychom se měli také prosazovat. O tom bude hovořit také paní Brandner z hlediska svého pozměňovacího návrhu 271, kde se jednoznačně, jednoznačně říká, že my nechceme další legislativní akt, ale chceme tady dohodu ohledně základu. Pak je tady eh, pozměňovací návrh 71 a i další, kde hovoříme o maximálním ručení v podobě daní. Musíme zde mm, omezit toto riziko z hlediska daňových poplatníků. K tomu jsme povinováni takže komise musí skládat účty. Nechceme, aby se mohly využívat nějaké daňové oázy pro soustředování finančních prostředků. I k tomu jsme povinováni vůči našim daňovým poplatníkům. Uvidíme, jak tyto nástroje dva, tři roky budou fungovat a pak z toho vyvodíme určité závěry. Chceme samozřejmě toto zveřejňovat také na webových stránkách komise. To musí mít transparentní, tak abychom mohli zajistit kontrolu nad tím, k čemu se rozhodneme. Bylo by dobré, kdyby komise sama předložila tyto návrhy. Vzhledem k tomu, že k tomu tak nedošlo, museli jsme tyto návrhy předložit my. Proto bych vás chtěla požádat, abychom získali většinu v parlamentu. Ještě jednou děkuji všem kolegům a Těším se na další jednání s radou. Doufám, že jsme na dobré cestě pro vyřešení i těchto velmi složitých technických problémů. Takže děkuji. Děkuji. Paní Gresle. A nyní na tribuně je delegace parlamentu